Kolegyně a kolegové, poprosím vás, abyste se usadili. Poprosím i paní Tomac, aby se usadila. Děkuji. Kolegové a kolegyně, prosím, usaďte se. Děkuji vám. Zahajuji hlasování. Především mám pár oznámení předseda dostal od skupiny EPP a SAD a sekretariátu nezařazených nominace následujících delegací. Co se týče průmyslu, tak je to pan Massimiliano Salini na místo Antonia Pajáne. Co se týče delegace vztahu s Brazilskou republikou, tak je to paní Elizabeta Gardin na místo pana Antonio Tajaneho. Co se týče delegace vztahu s Mercosurem, tak je to pan Salvatore Domenico Polieze místo pana Antonio Tajaneho. Co se týče delegace z eh, parlamentního zhromaždění Eurolatinsko Latinské Ameriky, tak je to pan Polieze na místo pana Tajányho. Co se týče delegace vztahu se zeměmi Magrebu, tak je to paní Ayla Sanders na místo paní Eleny Valenciano. Co se týče delegace vztahu se zeměmi Střední Ameriky, tak je to paní Elena Valenciano na místo paní Ayla Sander. Co se týče delegace z parlamentního zhromáždění uh, Unie Středomoří, tak je to paní Sender na místo paní Valenciano. Co se týče delegace parlamentního zhromáždění Euronestu, tak je to paní Maria Grappini. A co se týče petičního výboru, tak je to paní Diane James na místo paní pana Jean-Marie Le Pen. Máte prosím nějaké připomínky? Dobrá, takže v tom případě tyto nominace byly schváleny. J'ai également le